Pan předsedající. Přichází pan předseda. Kodex. E, Vážení e, kolegové, usaďte se prosím. Vážení kolegové, dámy a pánové, e, mám pro vás smutné oznámení. Let me say few words, colleagues. Dovolte mi, abych zahájil několik slovem se smutným oznámením. Pan Angelo Vasalo ve věku 57 let starosta Podiky v, v italském kraji Kampáňa byl zavražděn e, v neděli e, večer e, kamorou při cestě domů. Byl dobře známý jako ekologický starosta za díky své uh, skvělé práci na zlepšení přírodního prostředí ve svém regionu. Pan Vasalo vždycky uh, bojoval proti uh, v prosakování uh, organizovaného zločinu do svého města. Měl uh, úžasný uh, lidský přístup ke svým občanům. Nesmíme podceňovat roli organizovaného zločinu v některých našich členských státech. Měli bychom stát eh, společně po boku a solidárně eh, při eh, vykořeňování tohoto zla z našich společností. Tak, aby smrt Antona Vasala nebyla marná. Rád bych vás požádal, abyste povstali na minutu a minutou ticha a ustili jeho památku. Děkuji vám. So A nyní, eh, kolegové, přistoupíme k hlasování. Vidím, eh, že pan eh, Karim eh, má procedurální poznámku. Mr. President, thank you. Děkuji, pane předsedající. 48, za 48 hodin, zatímco mm, miliony muslimů stále budou slavit v Ramadán a bude 11. září se eh, ve Spojených státech má pálit Korán. Odsoudila to americká administrativa i eh, Vatikán a já doufám, že eh, v tato sněmovna učiní to tež. The extreme act of Quran extrémní akt pálení Korána je člověk, aktem jednoho člověka a jeho příznivců tento eh, akt by neměl být stožňován se Západem nebo s křesťany. Eh, muslimové po celém světě by měli vědět, že eh, spalováním Koránu se nedosáhne ničeho. Ten pastor je izolován ve své zemi i a svojí víron, vírou. V jedině extrémní reakcí bude vytvořen pocit toho, že něčeho dosáhl.